Ja, vielen herzlichen Dank. Dobrá, děkuji za tuto informaci. Je mi velmi líto, že je stále ještě nutné to prohlášení číst. Víte, že my si vaší práce vážíme. Bez vás by naše práce tady vlastně možná vůbec nebyla. Proto jménem kolegyň a kolegů doufám, že mohu mluvit jejich jménem. Doufám tedy, že brzy dojde k uspokojivému řešení, především uspokojivému z pohledu kolegů a kolegyň a doufám, že i nadále budeme moci spoléhat na vaši práci. Víte, že já patřím k těm předsedům výborů, kteří se vždycky velmi snaží, abychom končili včas. Není-li možné skončit dřív, tak doufám, že i dnes tomu tak bude. Teď se tedy dostaneme k bodu pořadu jednání číslo dvě. Návrh pořadu jednání všichni máte. Máte někdo nějaké námitky nebo přání na doplnění či změny? Zjevně tomu tak není, takže návrh pořadu jednání považuji v tomto tvaru za schválený. Třetí bod schválení protokolu z 16. května, to máte ve svých podkladech, návrh tohoto zápisu. Ani tady nevidím, že by se někdo hlásil s poznámkou k tomu zápisu takže navrhuji, abychom ho považovali za schválený, pokud nedojde k tomu, že by během této schůze někdo přišel s nějakými námitkami. Teď tedy Čtvrtý bod sdělení předsedkyně. Za prvé, tlumočnický režim tyto jazyky, francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, portugalština, čeština, estonština, maďarština, polština, slovinština, bulharština, rumunština. A jako vždy upozorňuji, že schůze se webstreamuje. Dále bych vám chtěla připomenout naši konferenci na vysoké úrovni o kulturním dědictví v Evropě 26. června. Pan předseda Tajány ve spolupráci s naším výborem organizuje tuto konferenci na špičkové úrovni na téma Evropské kulturní dědictví. Bude se konat od 14 do 19 hodin tady v této budově v hemicyklu v Bruselu. Mimo jiné Přislíbili účast pan předseda Juncker, spoustu ministrů kultury a mnoho kultury a špičkoví zástupci UNESCO a Rady Evropy. Program máte v tuto chvíli k dispozici, dostali jste ho mailem a existuje samozřejmě i link, kde se můžete registrovat do 19. června. Dále bych vás chtěla informovat, že jsem na schůzi koordinátorů členy koordinátory informovala o tom, že s ohledem na to, že v minulých týdnech a měsících byla účast členů tohoto výboru na zasedáních, řekněme, průměrná až nedostatečná, tak jsem se rozhodla sahnout po poněkud přísnějších opatřeních a práce našeho výboru bude omezena na obvyklou nutnou míru a slyšení a podobně. Další akce se budou konat jenom tehdy, pokud mi koordinátoři předem přislíbí, že bude přítomna alespoň polovina jejich členů a také bych ráda v předstihu znala jména těch, kteří se takovýchto schůzí budou účastnit. V tomto smyslu ještě tento týden rozešlu e-mail kde tedy poprosím o jména těch, kteří se účastní slyšení 11. července a pokud ten počet nebude dostačující, tak v tuto chvíli bych měla sklony to spíš zrušit, protože si myslím, že je dost trapné, když přijdou hosté a poslanci to nejsou. Máme 31 členů, 31 náhradníků. Vždycky se může stát, že někomu do toho něco vleze, ale nemůže se to nikdy stát všem 31 členům a zároveň všem 31 náhradníkům, proto tedy tato poněkud drastičtější opatření. Dále bych eh, všechny zpravodajky a zpravodaje, kteří jsme teď, které jsme teď jmenovali v posledních týdnech, co se týká programu, jak co se týká programů, které spadají do kompetence našeho výboru, tak i co se týká všech stanovisek. Tedy všechny vás prosím, abyste svižně začali s prací. Sice ještě nejsou vyřešeny všechny kompetenční spory, ale přesto se domnívám, že už teď jako zpravodajové můžete začít, můžete se zamyslet nad tím, jaké poselství chceme buď vyslat ostatním výborům, nebo jaké poselství eh, chceme svěřit vlastním zprávám tam, kde jsme tím hlavním nosným výborem. U těch dokumentů, které bychom tady chtěli a měli schvalovat, proto vás tedy všechny prosím, abyste se svižně pustili do práce, aby se nám časové plánování nevymklo. Tak to byla má sdělení. A teď, a to je pro mě velká radost, teď tady mohu přivítat pana komisaře Navračiče, který nás bude informovat o snaze komise, aby se vzdělání a kultura dostala do středobodu agendy Evropské unie a to na pozadí těch nadcházejících obtížných jednání o budoucím víceletém finančním rámci. To vše se odehrává necelý rok před volbami do Evropského parlamentu. Jsem velice ráda, že komise přišla s celou řadou opatření, která by měla vést k vytvoření evropského vzdělávacího rámce do roku 2025. Eh, hodlá posílit i kulturní dimenzi Evropské unie s podporou hlavně mladých lidí. Jsou to velice ambiciozní návrhy, nová agenda pro kulturu, nová strategie pro mládež. Také vítáme zásadní zaměření budoucího víceletého finančního rámce, kde se rozpočet pro Erasmus Plus alespoň v některých ohledech zdvojnásobuje. Dnes dopoledne jsem byla na zastoupení eh, Spolkové republiky a řekla jsem, že zatím nejsem opravdu úplně zcela spokojená, protože přece jenom uh, i ze strany předsedy komise byla jistá velká prohlášení, který kdysi hovořil dokonce o zdevítinásobnění počtu účastníků. Teď tedy máme téměř dvojnásobek prostředků, když odečteme nějakou tu inflaci, přihlédneme k tomu, a to jsou čísla komise samotné, tak jsme na cifře 26 milionů. To není sice úplně to, co bychom si přáli a představovali, a není to to, co parlament ve své rezoluci požadoval, ale myslím, že se o tom ještě bude hovořit. Ale především v této diskusi s vámi bychom se, pane komisaři, měli soustředit na ta trochu širší témata, protože otázka program kultury Erasmus, to bude předmětem jednání s příslušnými ředitelstvími zítra. Tady určitě budeme moci jít více do detailů, tak proto bych já ráda naši diskusi soustředila spíš na ta překrývající se nebo zastřešující témata. A jsem ráda, že komise přišla s tím návrhem nového vzdělávacího rámce, evropského vzdělávacího rámce. A jsem ráda, už se mě dneska ptal ministr jedné spolkové země a ptal se mě, eh, zda je třeba se obávat toho, že členské země budou zbaveny některých kompetencí v oblasti vzdělávání. Já jsem řekla, ať zachová klid, že nic nehovoří proto, že by se tady něco stahovalo na evropskou úroveň, to ne, ale je třeba zamyslet se nad tím, jak se takový evropský vzdělávací rámec dá vytvořit a členské státy by měly k tomuto tématu se víc do toho vložit, měly by respektovat ale subsidiaritu, ale ono to všechno nemusí být v rozporu a proto země, jak eh, členské státy, tak ani spolkové země v Německu nemusí hned křičet nesahejte nám na vzdělání, ale mohou se zamyslet nad tím, jak na evropské úrovni dosáhnout aspoň lehkého pokroku. Proto tedy vám děkuji za to, že jste vykopl míč a ráda bych vám teď předala slovo, abyste nám řekl něco víc o tom, co v oblasti vzdělání, kultury, mládeže na té vyšší úrovni pro nejbližší dobu plánujete? Jakým směrem tady komice myslí? Pane komisaři Navračiči, vítám vás tady. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně, poslanci a poslankyně výboru. Když jsme se sešli loni v listopadu na posledním stru, při příležitosti posledního strukturovaného dialogu, tak jsem říkal, že Evropa je připravena stanovit nové ambiciozní cíle a posunout naši spolupráci na novou úroveň. Dnes mohu s radostí potvrdit, že vzdělávání a kultura jsou skutečně na čele politické agendy. Existuje jednoznačný konsenzus, že mají roli při budování férové a soudržné společnosti. Takže eh, tempo je na naší straně, ale musíme ho nyní využít. Koncem loňského roku vyslali hlavy státu a vlád jasný signál a dali nám mandát. Přeji si více ambicí v oblasti vzdělávání kultury a naše společné eh, úsilí učinit eh, z těchto politických oblastí priority eh, skutečně nemůže než uspět a já vám děkuji za vaši podporu. Jak komise na tomto mandátu pracuje? V listopadu jsme načrtli naši vizi pokud jde o posílení na eh, evropské identity přes eh, prostřednictvím kultury a vzdělávání. A to podpořil ten, tento výbor. Za pouhých šest měsíců jsem předložil několik základních stavebních kamenů vzdělávací oblasti, která má vzniknout do roku 2025. Tato oblast musí být podtržena eh, třemi hlavními základními prvky. Celoživotní vzdělávání a širší koncepce vzdělávání založeném na inkluzivnosti. Jak jste řekli sami v naš, ve vašem usnesení o modernizace vzdělávání, eh, učení začíná v raném věku a pokračuje v průběhu celého života. Silné základy. Průzkumy ukazují, že každý pátý 15-letý eh, mladý člověk neumí Eh, ani pořádně číst a psát, což představuje velké riziko sociálního vyloučení. Mladí lidé, kterým chybí základní dovednosti, pak samozřejmě nemohou stát eh, v čele podnikatelského a inovátorského hnutí, které Evropa potřebuje. Evropská unie má základní kompetence k budování budoucnosti. Nemusí se jen snažit dohánět. Silné základy jsou také o správných postojích a hodnotách. Třetí závěrečná myšlenka, na které musíme stavět, je otevřenost. Chci, abychom vytvořili Evropu, kde můžeme jít do ciziny e, za dobrovolnickou činností, za učením se a tak dále. Bude to spíš pravidlem, ne výjimkou. Tak to můžeme vytvořit silnou evropskou identitu. Aby se z těchto ambicí stala realita, tak jsem, e, předložil jsem konkrétní návrhy. Jeden, na který jsem obzvlášť hrdý, je ambiciozní doporučení členským státům o společných hodnotách inkluzivní vzdělávání a evropském rozsahu výuky. Musíme zajistit, aby mladí lidé se eh, dověděli jeden od druhého vzájemně o sobě a eh, musíme také učit naši, naši mládež o Evropské unii, pokud máme čelit eh, populismu a nacionalismu. Jsem velice rád, že vzděla, ministři vzdělávání schválili tato doporučení. Je to milník. Nikdy dříve Evropská eh, unie neříkala tak jasně, jak důležité je podporovat naše společné hodnoty, vytvořit určitý sou, pocit sounáležitosti a dát šanci všem žákům bez ohledu na jejich potřeby, bez ohledu na jejich pozadí. Má vize vzdělávacího eh, prostoru je eh, oblast, kde mají všichni dovednosti a schopnosti udělat maximum ze svých talentů. A proto jsem podpořil aktualizované doporučení zaměřující se na klíčové kompetence podnikatelského ducha a vědecké, technologické a inženýrské předměty, včetně matematiky. Eh, jsem rád, že toto doporučení bylo rovněž již schváleno členskými státy. Rovněž jsem předložil akční plán pro digitální oblast, který má tři jasné cíle podpořit použití digitálních technologií k výuce, dále zlepšit rozvoj relevantních dovedností a kompetencí a modernizovat vzdělávání prostřednictvím lepší datové analýzy a schopnosti předvídat. To podpoříme například eh, nástrojem, který umožní učitelům, eh, žákům a dalším mm, maximálně využít digitálních technologií. Já jsem právě předložil minulý měsíc eh, poslední balíček sestávající ze tří doporučení rady, nové eh, strategie Evropské unie, nové eh, agendy pro kulturu a zastřešujícího sdělení o budování silnější Evropy. Doporučení o vzdělávání a péči o děti v raném věku vychází z toho, že ta časné rané dětství je klíčové. Všechny děti musí mít přístup ke vzdělávání od samého začátku. Jedině tak je zajištěna sociální mobilita a, a rovnoprávnost. Také jsem předložil eh, doporučení, které má zlepšit výuku jazyku. Naším konečným cílem je, aby všichni dokázali hovořit alespoň dvěma dalšími jazyky, kromě své mateštiny, eh, když dokončí středoškolské vzdělávání. Jazyky otvírají dveře, Eh, pomáhají nám najít pracovní místa a také nám pomáhají si vzájemně rozumět. Je to klíč k objevení rozmanitosti Evropy. A je to stěžení tomu, aby mladí lidé byli skutečně mobilní a eh, aby eh, byli skutečně zodpovědnými občany s vybavení potřebnými dovednostmi. Dále vzájemné uznávání by mělo umožnit, aby se studenti mohli volně pohybovat v celé této vzdělávací oblasti. V rámci téhož balíčku jsme také předložili ještě další kroky eh, směřící k vytvoření evropských univerzit a evropského eh, studentského, eh, studentské karty. Musí existovat skutečně evropské univerzity. Potřebujeme zeměpisně vyvážené silné cíle institucí vyššího vzdělávání, které budou budovat sdílenou vizi pro vzdělávání, výzkum a inovace v, ve službě společnosti. Je to důležité, abychom posílili eh, eh, dovednosti v rámci univerzity, ale také, aby byly konkurenceschopnější. Musíme, musí přispět k sociálnímu vývoji regionu, kde eh, sídlí. A snažíme se také pokročit, pokud jde o vznik té studentské karty, která má usnadnit studentům pobyt v zahraničí tím, že sníží administrativní zátěž a náklady. Tyto návrhy jdou ruku v ruce s naším plánem posílení spolupráce v kultuře a dále ještě posílit účast mládeže. Díky našemu eh, návrhu nové agendy pro kulturu chceme zapojit kulturu k tomu, aby posilovala ekonomický růst, vytváření pracovních míst a sociální rozvoj. A chceme lépe využívat kulturu v našich vnějších vztazích, aby vznikly silnější vazby s našimi partnery po celém světě. Evropský rok kulturního dědictví může být katalyzátorem těchto plánů. Až dosud se konalo 2000 560 událostí napříč všemi členskými státy a zúčastnilo se jich přes milion lidí. A schystají se další akce. Ale není to jen o tom, abychom slavili naše bohaté kulturní dětství. Jde také o to, abychom teď skutečně dali všechno na své místo, aby kultura měla to, ten statut, který jí náleží, abychom ji plně využívali při budování Evropy budoucnosti. Evropský akční plán pro kulturní dědictví, který hodlám předložit koncem letošního roku, v tom hraje klíčovou roli. Chci poděkovat vám a je předsedovi Evropského parlamentu za zorganizování události na vysoké úrovni o kulturním dědictví v Bruselu v, v, v hemicyklu v příští týden. A bude to skvělá příležitost bavit se o tom, jak maximálně tohoto roku využít a jak zajistit, aby pokračoval i dál musíme samozřejmě oslovit přímo mladé lidi. Oni plní ústřední úlohu při budování lepší společnosti zítřka. Ale aby tuto roli mohli hrát, tak musí být vybaveni eh, možnostmi utvářet své životy. A i životy společenství, v nich žijí. Obnovená strategie pro evropské, evropskou mládež nám pomáhá dosáhnout právě tohoto. Je to obzvlášť naléhavá záležitost vzhledem k blížícím se evropským volbám. Musíme propojit mladé lidi přes přeshraniční solidaritu a s tím související aktivity, tak aby měli pocit přináležito, přináležitosti k, k eh, evropanství. Eh, proto mě tak těší, že Evropská rada dosáhla dohody o právním základu eh, Evropského dobrovolnického sboru, sboru Solidarity. A chci poděkovat eh, vám, paní zpravodajce, za to, že dosáh, eh, přispěli k dosažení této dohody. Díky vaší flexibilitě jsme mohli dotáhnout jednání úspěšně a já jsem přesvědčen, že tato dohoda bude potvrzena radou ve středu. Právní základ dává těm eh, solidárním aktivitám lepší postavení a více financí do období 2020 poslanci a poslankyně, společně můžeme z těchto všech ambiciozních plánů udělat realitu. Ale vyžaduje to potřebnou rozpočtovou podporu. Evropská komise odvedla svůj díl práce. Po roce 2020 jsme navrhli více než zdvojnásobit rozpočet na Erasmus, aby třikrát víc lidí mohlo využívat eh, jeho eh, přínosu. A dále bude eh, tu sbor Solidarity. Po roce 2020 dojde ke zvýšení celkového rozpočtu na 10 až 25 Tyto návrhy představují obrovský úspěch, když eh, si uvědomíme, že mnohé jiné programy musely být kráceny. Eh, a důležitý je, důležité je, že nejde o revoluci, ale evoluci. Chceme, aby budoucí program Erasmus byl inkluzivnější, Například tak, že účinněji oslovíme znevýhodněné skupiny a dáme více možnost eh, studentům učit se v zahraničí. Nový program má být přístupnější že ho otevřeme menším organizacím a partnerstvím a je, jednodušším a správným požadavkům. Chceme, aby budoucí program Erasmu byl mezinárodnější, aby dával evropským studentům více příležitostí a aby umožňoval eh, i eh, učňovské vzdělávání mimo, dokonce i mimo Evropu. Také chceme posílit mobilitu ve sportu a eh, posílit podporu projektů, které nám pomáhají hájit integritu sportu a využít jeho síly k přibudování komunit. A konečně chceme zajistit lepší synergie mezi Erasmem a dalšími programy, jako je například Evropský sociální fond Fund Plus. Ještě mi dovolte stručně zmínit, protože vím, že vám to leží na srdci, že webová stránka programu Erasmus Plus je již nyní plně dostupná ve všech oficiálních jazycích. Pro kreativní e- Evropu je novinkou opatření pro mobilitu e- e- umělců Eh, dále na mediální úrovni bude se více investovat do podpory a distribuce evropských děl a inovativ, inovativního vyprávění. A vznikne, eh, vznikne eh, také portál pro evropská filmová díla, aby se zvýšila jejich viditelnost. E, Evropský spor Solidarity po roce 2020 Eh, samozřejmě jeho podoba zohlední vyjednávání o stávajícím návrhu. A kromě toho chci také eh, zapojit eh, dobrovolnické, dobrovolnický systém. Evropský sbor Solidarity spojí na jednom místě všechny příležitosti, které nabízíme mladým lidem podílet se na solidární činnosti v Evropské unii i, z, i e, jinde. A jinak souhlasím s vámi, že potřebujeme ambiciozní cíle a potřebujeme také ambiciozní rozpočet, který nám eh, umožní eh, tyto cíle splnit. Myslím si, že tyto eh, návrhy, které jsem přednesl, jsou skvělým začátkem. Jsme na, začátky, na začátku nové éry, musíme rozvíjet dál naše myšlenky třeba o evropských univerzitách, musíme zajistit, že závazky členských států budou převedeny do skutečně hmatatelných účinků pro všechny občany. Musíme zajistit, že evropská vzdělávací oblast nebude jen vzdálenou vizí, ale skutečnou realitou. Společně se musíme postavit za naše návrhy v průběhu jednávání. A já vím, že se mohu na vaší podporu zcela spolehnout. Těším se na vaše názory a na diskuzi s vámi. Ja, vielen, vielen Dank. Děkujeme vám, pane komisaři. A nejprve tedy přinám slovo koordinátorům. Každý z nich bude mít maximálně tři minuty a budeme postupovat podle toho známého pingpongu, to znamená vždycky nejprve nějaká otázka nebo komentář ze strany poslanců, pan komisař odpoví a následně tedy dostanou slovo i ostatní poslanci. Nejprve pan Zdrojevský. Máte slovo na maximálně tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu těmi dobrými, pozitivními věcmi. Erasmus+. Plus. To je pro nás ten nejdůležitější program s odstupem. Má velký význam, velkou prestiž a je důležitý i z hlediska finan- objemu finančních prostředků. Jsme rádi, že ten objem prostředků byl zdvojnásoben. Vy jste řekl, že program je funkční, že webová stránka je přístupná ve všech jazycích, což je pro nás důležité. A Zároveň bych rád řekl, že tady nehovoříme pouze o tradičních tématech, což mě těší, a že e, přicházíme i s určitými novinkami. Důležité je, že tu nemáme žádné povinnosti, které bychom nesplnili. V oblasti kultury byly všechny platby správně splněny a e, musíme si uvědomit, že doposud ta situace byla poměrně nestabilní a že už se to nyní zlepšilo. Má, je tu pouze málo žadatelů, kteří by si stěžovali na opožděné platby. Pokud jde o programy Evropa pro občany a Kreativní Evropa, tak je to pouze málo žádostí, které jsou nakonec financovány 6 až 10 eh, To znamená, že si musíme uvědomit, že je to velký, velká část žadatelů, kteří odjedou s prázdnýma rukama. Ty programy byly v minulém období Eh, opraveny nebo korigovány, nicméně se domníváme, že ty korektury probíhají příliš pomalu. To, co jste nám právě řekl, bylo velmi koherentní, koherentnější než dřív a i ten dokument je poměrně uspokojivý. Tolik ve vší stručnosti. Takže prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám za váš komentář. Máte pravdu, Naším hlavním cílem v oblasti politiky pro období dalšího víceletého finančního rámce je to, aby Erasmus Plus byl tedy přístupnější a to i pro sociálně znevýhodné skupiny a aby byl také citlivější ze zeměpisného hlediska aby to bylo vyváženější. My víme, že Erasmus je v některých zemích určen spíše pro vyšší střední třídu, že to není záležitost pro každého a proto bychom byli velmi rádi, kdyby se nám podařilo rozšířit sociální základnu, tu, eh, tu, mm, ten přístup sociální přístup k programu Erasmus. Podle našeho názoru je stěžejní, že se nám tady podařilo přeložit ty podstatné informace do všech oficiálních jazyků, protože někdy ty překážky nejsou pouze eh, faktické, hmotné, ale také nemateriální, nehmotné a ku příkladu jazykové. Kreativní Evropa a Horizont 2020 to jsou programy, které eh, Mm, kde byl tedy velký převis, eh, bylo tam mnohem více žadatelů než finančních prostředků, které byly eh, k dispozici. Navýšil se rozpočet, což se nám nepodaří, eh, což, se, což nám nezaručí to, že bychom vyřešili všechno, ale doufám, že se nám podaří zachránit to, že Kreativní Evropa bude tedy samostatným programem. Je tu teď příležitost, aby tady teda byl samostatný kulturní program. Samozřejmě zřejmě, že není izolovaný, musíme dostat vazbám nebo souvislostem s ostatními programy v oblasti prosazování práv a tak dále. Ale podařilo se nám zajistit to, že eh, kulturní programy budou mít samostatné financování. Právě jsem se dozvěděl, že pro eh, Radu pro kulturu je Eh, velmi důležitá mobilita umělců. Do budoucna tedy se budeme zaměřovat i na tuto oblast a doufám, že navýšení v rozpočtu, kterého se které se toho budou týkat, vás nepochybně eh, potěší a potěší to také nevládní organizace a občany. Děkuji, děkuji. Eh, paní Kosta, na tři minuty. Děkuji obecně politického hlediska je důležitá jedna věc. V druhé polovině mandátu v podstatě byla zahájena nová fáze a během ní došlo k tomu, že politiky, které vytvoří evropský eh, prostor vzdělávání, se snaží o určitou konvergenci. Snažíme se, snažíme se o to, aby eh, tady všude platily stejné hodnoty a do toho, na to jsme se začali soustředit a za to vděčíme parlamentu, ale také vám. Jde o podniky, které působí v kulturní oblasti, o digitální dovednosti. Díky tomu se nám podaří, nebo daří plnit konkrétní cíle. Pokud jde o konkrétní nástroje, tak my tu máme kontrolní Eh, kulturní agendu a také s tím spojený plán. Já si myslím, že by to mělo být dobře eh, sladěno s cíly, které jsme si stanovili. Tolik tedy na obecné úrovni a nyní ještě na téma rozpočtu. Bohužel to stále nestačí, ale myslím si, že tu byl vyslán jasný politický signál a parlament tuto tendenci nadále podporuje. Program Erasmus paní předsedkyně ví a řekla, že tedy došlo ke zdvojnásobení. My jako parlament jsme požadovali strojnásobení. Zároveň víme, že některé prostředky už byly rozděleny. My jsme chtěli, aby to bylo více provázáno se samotným vzděláváním, ale pořád je to tak, že tu jsou eh, důležitá opatření, která probíhají v sekundární i terciální, terciární oblasti vzdělávání. Erasmus Mundus. To je téma, o kterém se hovoří v souvislosti s autonomní konfigurací. A nepochybně se k tomu ještě dostaneme později. A druhá věc, Rádi bychom věděli, od kdy bude platit studentský pas a jaké se na to budou vztahovat podmínky. Já osobně velmi pozitivně hodnotím to, že byla splněna celá řada požadavků parlamentu. A já konkrétně jsem byla také zpravodajkou eh, v programu nebo ke k programu, který se zabýval uh, mobilitou, všechno to jsou velmi důležité věci, ale bohužel to není vybaveno dostatečným množstvím finančních prostředků. To znamená, že my bychom se snažili o to, aby těch finančních prostředků bylo dost. A nyní tedy konkrétní otázka, proč jste se rozhodli, že tedy nebudou vytvářeny žádné podprogramy, protože to bylo téma, kterému jsme se velmi věnovali, na které nám záleželo. A druhá věc, rozdělení rozpočtových prostředků. Když se říká, že to nebude méně než, nebo že to bude až určitá částka, tak to je velmi ošehavé, protože, nebo ošemetné, protože eh, by to potom mohla být jakákoliv částka. To znamená, že si myslím, že by to mělo být uvedeno spíše v procentech a že bychom neměli eh, používat eh, obrat méně než, protože jinak si myslím, že nebude jasné rozdělení mezi ty tři sektory. Děkuji a slovo má pan komisař. Děkuji. Jsem si naprosto vědom svých povinností, které vyplývají ze smluv a e, určitě nehodlám zasahovat do vzdělávací a kulturní politiky členských států, ale zároveň mohu iniciovat akce, které přidají evropskou přidanou hodnotu. Podle mého názoru všechny tyto iniciativy uh, jasně přinášejí takovou evropskou přidanou hodnotu v oblasti vzdělávání, ale i v oblasti kultury. Jaká je ta evropská přidaná hodnota? Pro mě to je hodnota, která není pouhým součtem všeho, co poskytují členské státy, ale je to co si víc. Větší míra identifikace s, člensk- s našimi společnými cíly, a naše spolupráce, spolupráce evropských unijních institucí a institucí členských států. Proto si tedy myslím, že ta evropská oblast vzdělávání v budoucnosti může být součástí té vzdělávací politiky Evropské unie při naprostém respektování nezávislosti členských států a autonomie členských států eh, při definování cílů a akcí v oblasti vzdělávání. Mám pozitivní zpětnou vazbu z členských států, co se týká toho projektu Éra evropského vzdělávání, stejně tak univerzitních projektů se to týká, ale chápu, že můžeme využít tuto šanci a můžeme využít těch synergií, které se nabízejí i ve financování protože Erasmus je e, program, který nejvíc profituje z budoucího víceletého finančního rámce. E, další programy také budou profitovat a to rozhodně není špatné, protože v jiných oblastech docházelo ke škrtům. My můžeme mít situaci dokonce ještě lepší, pokud se nám podaří využít podobných iniciativ, které jsou financovány z jiných programů EU třeba pro evropské univerzity, Horizon 2020 nebo Horizon Europe v budoucnosti. To je docela podobný a snadno dostupný program nebo v oblasti kulturní politiky, Evropský sociální fond pro společenské aktivity a stejně tak je tam i možnost pro Eh, využití různých podpůrných programů pro podnikatele. Pokud sečteme všechny synergie těchto programů, tak bychom mohli mít dokonce ještě víc zdrojů na tyto projekty. A eh, co se týká té evropské studentské karty, toho studentského pasu, to bude financováno částečně z Erasmu, ale také z Connecting Europe Facility. Uh, což eh, je schéma pro mobilitu a my ty dva programy můžeme propojit a získat na ty projekty více financí. Děkuji. Děkuji. Paní byl tři minuty, prosím. Excusez-moi, je trouvais plus le bouton. Merci, madame la... Já vám děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Pan Katenin, který zodpovídá za eh, mimo jiné za konkurenceschopnost a další, říká, že jeden z největších úspěchů Evropy byl, že jsme vytvořili určité mosty prostřednictvím volného oběhu pracujících a občanů. Ovšem navzdory tomu jsou i nadále překážky, které brání mobilitě v oblasti vzdělání. Eh, bohužel mobilita ve vzdělávacím projekt, eh, prostoru jen připravuje budoucí eh, eh, pracující, aby pracovali mimo zemi svého původu. Chcete, aby lidé byli stále více přizpůsobiví. Ale to slouží jen zájmům nadnárodních společností, když budou chtít se přesilovat z jedné země do druhé, aby ji lidé následovali, aby byli ochotni přijmout minimální plat protože většina delokalizací eh, je eh, právě eh, z evropských zemí. 55% francouzských podniků, které se delokalizovaly, tak učinili do jiné evropské země. Zem. Takže stále vytváříte stále více konkurence. Evropští politici by měli se snažit zajistit práci v zemi původu lidí. A Eh, jde vám také o zvýšení o 40 eh, eh, lidí, kteří budou mít středoškolské vzdělání, ale klesá kvalita vysokoškolských diplomů. Je jich stále více diplomů, ale s menší kvalitou. Když chce mít člověk šanci na trhu práce, tak se prostě musí množit diplomy. Takže pře, se to přehání, dává se příliš velký důraz na diplomy, oproti eh, profesním eh, zkušenostem, které mají ovšem stále menší eh, váhu a menší hodnotu. Z ideálu se dělá celoživotní školení, celoživotní vzdělávání, až už se to bude týkat skoro 30%, 30% lidí. Je to začarovaný kruh. Stále víc vzdělávání, které má stále menší hodnotu, takže jeho ho potřeba stále víc. S takovou politikou jen zhoršujeme nerovnosti protože samozřejmě ti, kdo jsou nejbohatší, si mohou dovolit dlouhá studia. Například takové právo. Získání eh, eh, tohoto eh, práva, když není tedy zapotřebí ten anglosaský diplom, tak anglosaský diplom může stát až 50 tisíc dolarů ročně. Děkuji a prosím pana komisaře o odpověď. Děkuji. Já nejsem až tak pesimistický jako někteří vážení poslanci. Vidíme, že klesá nezaměstnanost mladých, alespoň částečně je to způsobeno ekonomickým růstem, dokonce i v některých členských státech na jihu Evropy, ale možná je to i tím, že se objevují schudnější modely ve vzdělávacích systémech. Jsou tady intenzivní pobídky, které vedou k tomu, že se vzdělávání orientuje na dovednosti a reformy v oblasti vzdělávání již přinášejí výsledky. To znamená, že třeba v profesním vzdělávání se prosazují duální systémy, a to bychom rádi viděli eh, rádi v mnoha více členských státech, tu výuku podnikatelských dovedností přímo ve školách. To totiž vede k dobrým výsledkům a zvyšuje to míru zaměstnatelnosti mladých lidí. Volný pohyb lidí a volný pohyb mladých lidí to je jeden ze základních prvků jednotného trhu. A může to samozřejmě být ku prospěchu zájmu nadnárodních firm, ale určitě je to i v zájmu občanů jako takových, protože mohou hledat a nalézat lepší práci třeba v jiné zemi, jsou-li na to dostatečně kvalifikováni a vzdělání. A jsem naprosto hluboce přesvědčen, že různé divergence a propasti, které se někdy objevují mezi severem a jihem, východem a západem Evropy, se mohou vyrovnávat eh, v důsledku volného pohybu lidí, protože oni budou hledat a nacházet optimální řešení. A role vzdělávání v tomto procesu je, aby to bylo v zájmu evropských občanů, aby měli nejlepší možné vzdělání, aby měli maximálně dostupné vzdělání, které jim umožní eh, čelit všem sociálním obtížím, sociálním propastem a které vybaví tyto lidi příslušnými dovednostmi a poskytne jim možnost být sociálně mobilní. To je náš úkol a já v těchto aktivitách spoléhám na vás, že poskytnete těmto lidem do budoucna lepší možnosti. Děkuji. Děkuji. Teď se dostaneme k druhému kolu. Mám tady sedm přihlášek do debaty. Poprosím vás, abyste se tedy omezili na maximálně dvě minuty. Kratší může, to může být vždycky. A poprosím i pana komisaře, aby i ve svých odpovědích byl stručný, abychom to všechno zvládli. Paní Libatka, Kristýno, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Naslechala jsem velice pozorně panu komisaři, ale jedna věc mě znepokojuje a to je to, o čem jste nehovořil. Vy jste nehovořil o učitelích, ani jednou jste je nezmínil. Proto se tedy ptám, co bude s Evropskou akademií pro učitele. Jak je podpoříte v tom, aby mohli splnit svůj nový úkol? A druhá otázka, jak to vidíte se vztahem evropského prostoru pro vzdělávání, evropským prostorem pro výzkum evropským prostorem akademickým? Děkuji. Krátké, pregnantní otázky a doufám ve stejně pregnantní odpovědi. Ano, má chyba. Pozice učitelů je opravdu velice důležitá, co se týká budoucího vývoje v politice vzděláváním. Proto budeme dále uvolňovat v rámci Erasmu prostředky na vzdělávání učitelů. Chceme podpořit mobilitu pedagogického personálu, chceme podporovat projekty elektronického vzdělávání tak, aby se zvýšila kvalita vzdělání učitelů, aby se zvýšila mobilita pedagogického personálu. A ještě to propojení toho evropského vysokoškolského prostoru s evropským výzkumným prostorem a evropským akademickým prostorem. To propojení je evidentní, aspoň pro mě. Pokud chcete mít evropské univerzity, tak potřebujeme nějaký, řekněme, team building nebo společné projekty, co se týká vzdělávání učitelů a také v tom evropském prostoru vzdělávání, když hovoříme o tom, jak vyučovat evropské hodnoty nebo evropská studia, informace o evropských záležitostech, tak prostě musíme propojit na evropské úrovni ty příslušné komunity. Děkuji. Michaela Šojdrová, prosím. Za udělení slova já bych navázala na, paní, na otázku kolegyně Libačke eh, Libacké a sice na otázku, která se týká evropských univerzit. Pane komisaři, vy jste je zde zmínil a já bych se chtěla zeptat eh, vlastně, mm, jaká je konkrétnější představa o tom, která univerzita bude evropská. Protože univerzity jsou zakládány v členských státech, jsou tam financované, jsou tam akreditované a která univerzita tedy bude, by měla mít ten titul nebo si říkat, že je evropská, respektive co ji k tomu bude opravňovat, že je to evropská univerzita. E, pak druhá moje otázka směřuje k European Solidarity Corps. Já bych chtěla poděkovat za spolupráci, protože se podařilo dosáhnout e, konsenzu, který Evropský parlament v září potvrdí proto období 2019 až twenty a připravuje se pro to další období. Eh, určitě bude prostor ještě o tom hovořit, ale chtěla bych upozornit na to, že je dobře, že je to vyčleněno z erasmus že už to nebude za souviset s financováním Erasmus+, který opravdu je na vzdělávací účely, zatímco zde bude ta část, která se opravdu týká solidární dobrovolnické činnosti a chtěla jsem se zeptat, jestli eh, bude, protože není zatím uvedeno procentuální rozdělení, kolik bude na dobrovolnictví a kolik procent z, té, z toho rozpočtu by bylo na job and trainership. Takže to je otázka, zda uvažujete o tom rozdělení. Pokud ne, tak eh, bych to viděla jako možná problém pro určitou jistotu toho, které projekty budou eh, financované. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, prosím. Velmi stručně. Pro mě eh, projekty evropských univerzit, ten projekt evropských univerzit má dva pilíře. Jedna kvalita. Myslím, že my nemůžeme zničit kvalitní vzdělávání v Evropě v zájmu evropské spolupráce. Musíme udržet kvalitativní kritéria vyššího vzdělávání. Dále inkluzivnost. To znamená, že nesmíme financovat jen stávající spolupráci mezi univerzitami. Nastavili jsme dvě pracovní skupiny. První kde je o e, vlastně ministerstvech, orgánech členských, e, členských zemí, které zodpovídají za vyšší vzdělávání. Další se stává e, z zúčastněných subjektů, které píšou zprávy o kvalitativních kritériích geografické inkluzivnosti. Bude to připraveno do podzima, kdy do, dojde k um, tedy prvnímu publikaci eh, a pak bude 2019 nastartována první pilotní fáze Evropských univerzit, což znamená zhruba 3 až 5 evropských univerzit v té, v té první pilotní fázi, abychom se učili z našich zkušeností a pak po roce 2020 v dalším eh, víceletém rámci budou tyto projekty eh, univerzitní již v běhu. Čili to jsou ty hlavní eh, komponenty a uvidíme, jaké jsou ty základní prvky a bloky. Pokud jde o ten korpus solidarity, tak návrh nepředpokládá nějaké rozdělení mezi různými typy aktivit se umožnila flexibilita mezi implementací. Naším cílem je dosáhnout 350 tisíc mladých lidí, to znamená eh, navýšení dobrovolnických aktivit, dobrovolnické aktivity na podporu humanitární pomoci. Roční distribuce bude eh, roz, domluvena eh, v rámci přípravy ročního, výročního pracovního programu. Děkuji. Dovolte mi jednu doplňující otázku k tomu sboru Solidarity. Můžeme ale vycházet z toho, že návrh týkající se uh, po eh, svazu Solidarity nebo eh, toho sboru Solidarity se tedy opírá o, tom, o ten stávající návrh, pokud jde o obsahovou stránku věci, ne o finanční stránku věci, ale o to, pokud jde o to rozdělení. My jsme velmi intenzivně diskutovali a ne, byli bychom neradi, kdybychom tu diskuzi museli příští rok začínat zase od počátku. Byli bychom raději, kdyby se pokračovala na základě té dohody, kterou tedy Rada s parlamentem eh, nyní uzavřeli. To by bylo poměrně rychlé a mohli bychom to zvládnout dokonce ještě do voleb. Mohli bychom do voleb zvládnout eh, trojstrané jednání. Das betrachten wir als Zustimmung. Dobře, takže eh, vaši reakci chápeme jako souhlas. Dobře. Commissioner, I will start with a question for... Takže já začnu otázkou. Chci se zeptat, zda komise plánuje navýšení rozpočtu na sport v rámci Erasmus+. A za druhé víte, že už dva týdny organizuji panel na vysoké úrovni a vy, vy o tom víte. Máme, má to být ratifikováno na evropské úrovni a je potřeba mít jednomyslnost na úrovni rady. Zatím Malta to zablokovala. Jakožto zpravodaj pro návrh Evropského parlamentu tak, k této umluvě, tak myslím, že by bylo dobré překonat eh, to stávající zablokování. Chci se zeptat, jaké jsou další kroky komise při hledání řešení této situace. A ještě poslední, možná dobré řešení by bylo, kdybychom měli oficiální, vizitu, oficiální návštěvu na Maltě, včetně vás, eh, poslanců Evropského parlamentu a rady, abychom se setkali s ministerstvem sportu, s ministerstvem hospodářství, aby bylo možné začít vést skutečnou diskuzi o, o nějakém řešení. Podle mě by to byl důležitý eh, politický signál z naší strany. Jeden členský stát nemůže zablokovat celý proces. Zvláště pokud chceme bojovat s eh, falšováním, fixováním výsledků, zápasů ve sportu? Ja, sehr wichtige Frage. To byla velmi důležitá otázka, takže pane komisaři, prosím. Děkuji. Ano, jednoznačně chci zvýšit rozpočet pro sportovní programy. Víte, že osobně cítím nesmírný závazek odhodlání, pokud je o tuto záležitost. A myslím si, že je to důležité z hlediska budování eh, komunity, společenství, posilování solidarity na evropské úrovni. Nemohu teď říct nějaké konkrétní číslo, ale chtěl bych sportovní rozpočet navýšit úměrně, přiměřeně s eh, celkovým navýšením rozpočtu na Erasmus. Pokud jde o eh, falšování Eh, fixování výsledků zápasu a soutěží. Měla by se zorganizovat jakási koalice těch zemí, které si to přejí, a samozřejmě s Evropským parlamentem, které podporují ratifikaci, aby bylo možné malské orgány trošku vystavit jakému si mírnému tlaku je to takový eh, tlak spíš měkkého charakteru, ale nemám žádný jiný prostředek. Dobře, ale určitě je to dobrý začátek. A bylo by dobré, kdyby s tím začalo i zbývajících 27 eh, členských států. Ben Stas, prosím. I my tedy můžeme na základě této umluvy vyhrát kultuře, ve sportu a tak dále. Do budoucna tedy můžeme dosáhnout mnohem eh, více věcí. Eh, je důležité, abychom operovali na tomto základě. Jedná se skutečně o velké množství peněz. Můžeme získat mnoho peněz pro naši evropskou značku, eh, pro projekty, které patří k naší evropské kultuře. Ano, naprosto s vámi souhlasím, říká paní předsedkyně. Paní Boskor? Prosím. Děkuji. Minulý týden ve Štrasburku na plenárním zasedání jsme vedli velmi vydařenou rozpravu, která se týkala modernizace vzdělávání. Schválili jsme příslušnou zprávu a společně s panem komisařem jsme hovořili o tom, že, se, eh, že je to zajímavé téma. Účastnila se ho celá řada lidí. Do té zprávy se nám podařilo naštěstí zahrnout všechny prvky, které, komise zmínila, to znamená kompetence a také další priority. Myslím si, že ta zpráva je velmi vydařená, že to je významný text. I my máme radost, že program Erasmus byl vybaven dostatečným množstvím finančních prostředků. Doufám, že toho evropští občané dostatečně využijí. využijí já jsem ale chtěla nastolit ještě jednu otázku, a sice vzájemné uznávání jazykových diplomů. Objevily se nějaké nové iniciativy na tomto poli? Jsou tu nějaké nové kroky? Nějaké plány? Rádi bychom se postarali o to, aby komise se zabývala uznáváním jazykových diplomů pro menšinové jazyky, pro jazyky menšin. Bylo by velmi dobré, kdybychom se tomuto tématu více věnovali, kdybychom se tedy zaměřili na použití menšinových jazyků, jazyků menšin, kdybychom toto téma tedy eh, postavili do popředí, protože pro um, různorodost Evropy je to stěží, stěžení. Děkuji a slovo má pan komisař. Ano, děkuji. Vícejazyčnost, mnohojazyčnost a užívání jazyků národnostních menšin je velmi citlivé téma. Evropská komise byla vždy velmi citlivá při řešení, při, při, při návrhu řešení eh, v této otázce. Já si myslím, že je to oblast, mého portfolia, které bychom se měli do budoucna mnohem více věnovat. To musím přiznat. To znamená, že se budeme tedy věnovat eh, programu Erasmus, ale budeme se také zaměřovat na to, jak zvýšit povědomí o vícejazyčnosti. Vážená poslankyně, víte, že se Eh, objevila občanská iniciativa, která se týká právě menšin. Eh, já si myslím, že se to velmi záhy dostane na kolegium komisařů. Uvidíme, jestli se tady podaří ověřit podpisy. Eh, pokud ano, tak tedy bude zahájen oficiální postup. Možná, že by se to mělo podařit již během druhé poloviny tohoto roku takže vás mohu ujistit, že se této otázce budeme velmi záhy intenzivně věnovat. Do té doby můžeme vycházet z toho, že program Erasmus eh, nepochybně přinese další možnosti financování v oblasti vícejazyčnosti. Pokud jde o automatické uznávání jazykových diplomů, eh, univerzitní diplomy, eh, různé kurzy, kredity a tak dále. To je jedna z priorit v rámci společného prostoru vzdělávání nebo prostoru vzdělávání. Chtěli bychom zavést postupy, které by se tady zaměřily na automatické uznávání. My tady už určitý systém máme, eh, Evropský rámec pro kvalifikace, ale eh, v posledku záleží na členských státech protože právě členské státy musí harmonizovat svoje systémy tak, aby bylo možno vzájemně uznávat jazykové diplomy. Pozitivním signálem je to, že na, posledním, na poslední radě pro vzdělávání členské státy jednomyslně podpořili myšlenku, že by tedy mělo docházet k automatickému uznávání jazykových diplomů. To znamená, že doufám, že se nám to do budoucna podaří dotáhnout do konce a že tedy budeme schopni ty diplomy na evropské úrovni uznávat. Ale studenti v rámci programu Erasmus neustále eh, hovoří o tom, že ty, to uznávání jazykových diplomů je podmínkou pro účast programu Erasmus a že to dobře nefunguje a že ty domovské univerzity eh, neuznávají tedy eh, body nebo kredity ze zahraničních univerzit a to zároveň znamená, že navzdory všem krásným slovům je to v praxi někdy velmi těžké a je to na úkor celé řady studentů, kteří jsou následně velmi frustrováni, protože to, co dělali v zahraničí, nakonec není eh, v jej, na jejich domovské univerzitě uznáno, by tím to eh, tedy bylo slibováno. To znamená, že v tomto eh, bychom měli dosáhnout větších pokroků. Pan Zvěr, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já si pamatuji, že na počátku vašeho funkčního období vládla v komisi velká nejistota v jedné věci. Ty programy se eh, radikálně změnily měnily a byla tu celá řada novinek. To znamená, že já vám blahopřeji k tomu, že se vám podařilo všechny tyto překážky překonat, že se vám podařilo vytvořit velmi dobré portfolio v naší oblasti. Erasmus Plus velmi dobře funguje. A myslím si, že si větší objem finančních prostředků nepochybně zaslouží. Vy jste tedy navrhnul zdvojnásobení. Náš výbor pro kulturu by chtěl ještě více prostředků, protože si myslím, že absorpční kapacita je velmi eh, vysoká a také eh, poptávka, zájem je velmi vysoký. Mám jednu otázku. Navzdory Brexitu se nám podařilo navýšit rozpočet Podařilo se vám dosáhnout konsenzu v rámci komise, ale mě by zajímala jedna věc, jaký bude statut studentů ve Spojeném království. Týká se to mladých lidí, organizací a tak dále. Jaký budou mít statut po Brexitu? Já si myslím, že bychom tady potřebovali určitý model, že by tady měla být uzavřená určitá dohoda, která by se toho týkala. Nerad bych se dožil toho, že mladí lidé budou v horší situaci, než jsou dnes. Byl bych nerad, kdyby se eh, tedy snížila mobilita. Thank you. We are absolutely... Děkuji. Jsme zcela otevřeni všem řešením. To je výhradně na Spojeném království, jaké bude jejich postavení. můžeme diskutovat o všech variantách a můžeme se do budoucnosti dobrat dobrého řešení, pokud se vláda Spojeného království nějakým způsobem rozhodne. No, to je ten problém, že oni nevědí, co chtějí. Luigi Morgano, prosím. Děkuji. Já bych se rád soustředil na jednu věc. A sice vycházím z úvah, které tady přednesl pan komisař, tedy ambiciozní cíle, to jste říkal, je třeba mít na paměti, že samozřejmě existují šance, jako v případě Horizon, především ten program výzkumu. Jako zpravodaj jsem byl autorem stanoviska tohoto výboru k tomu. Potřebujeme výměnu názoru na téma, co vůbec má být cílem. Vzal jsem pozitivně na vědomí, že komise předpokládá necelých 100 miliard eur. To bude součást toho výzkumného programu a pro budoucnost Evropské unie strategicky zásadně důležité. Uh, Stále se to nedostatečně oceňuje, jaké výzvy před námi stojí. Teď tedy konečně máme nějaké číslo, ale komise slyšela i návrh parlamentu aby eh, se využívaly synergie mezi programy, tedy propojení Horizon a Europa s novými programy Erasmus a Creative Europe a tak dále. Ale na druhé straně také musím říct, že eh, s obavami konstatujeme, že kultura i nadále v politice není prioritní. Uh, krom toho, o co vy se snažíte a o co my se snažíme, tak vidíme, že kultura pořád není, tak říkajíc, tam, kde bychom je rádi viděli. Třeba druhý pilíř a celosvětová výzva pro společnost a průmyslovou konkurenceschopnost. Tak se to jmenuje. No dobře, tam se přidalo, to je skvělé. My máme ten přístup vycházející z pěti klastrů, ale Není to tam rozděleno dost vyváženě. I to je důležitý prvek. A je tady ten klastr inkluzivní společnost. To se nás bezprostředně týká. To je 2,8 miliard, které má být přiděleno, to nestačí, ale mělo by se udělat daleko víc, abychom se vrátili k tomu tématu třeba zachování kulturního dědictví a jeho digitalizace, vyvíjení nových technologií v digitální oblasti. Říkám to proto, že jsem nabil dojmu, že tato část je teď vlastně ve hře a je ohrožena. To musíme zmiňovat. Ještě myslím i na další věci, ale důležité pro mě je, abychom zůstali otevření. A už se blížím ke konci, ano. Ano, někdy hovořím i stručně, ale jde o lepší financování eh, programů, které jsou vhodnější k tomu, aby se posílila evropská přidaná hodnota. 100 tisíc vědců a vědkyň pracuje v rámci těch programů excelencí. To je to, pro co bychom měli udělat daleko víc. Děkuji. Já jsem přísná, protože je to vlastně věc spravedlnosti, aby každý mohl mluvit přibližně stejně uh, dlouho, i když občas to někdo nedovyčerpá, tak si myslím, že všichni by měli mít stejná práva. A teď prosím pana komisaře. Děkuji. Děkuji. Naprosto s vámi souhlasím. Evropská komise vycházela tedy ze svého návrhu eh, z, toho, z té eh, ochoty, ve svém návrhu tedy vycházela z ochoty členských států přispívat do rozpočtu. Takže pokud vy, jakožto výbor kult, jste schopni přesvědčit členské státy, aby přispěli více prostředků na evropské programy, tak já budu první, kdo takové navýšení podpoří. Mé portfolio podstatě využívá také z, z eh, horizontu eh, eh, Ma, Mary Škodovská, Kiri a další opatření, ty jsou všechny financovány z, z horizontu, můžeme podpořit, můžeme to dát na vzdělávání nebo také kulturu, společná výzkumná centra, JRC viděli jste asi tu výstavu v Milánu, byl případ spolupráce, takže je tu určitá synergie mezi výzkumnými aktivitami a kulturními a vzdělávacími aktivitami. A my bychom to chtěli ještě lépe využít do budoucna. Tak, Srdečně vám děkuji. Liliana Rodriguez, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři paní předsedkyně, pane komisaři, děkuji, že jste tu dnes s námi. Pokusím se to říci stručně. Jednak, jak se díváte na škrty? Na škrty v oblasti soudržnosti, fondu soudržnosti a je mezi tím nějaká mazba mezi, mezi tím to a tím, těmi potenciálními navýšeními v kultuře a vzdělávání? Je tu nějaká vazba, jsou tu nějaké vzájemné dopady? Pokud jde o regiony, tak tu máme určité symetrie eh, a symetrie z hlediska příležitostí. Třeba u nás ten škrt bude asi 7%, což je dosti negativní. Vy jste hovořil o tom, že nezaměstnanost mezi mladými lidmi klesá. Když se podíváme na Portugalsko, tak to kleslo z, 9,1 na 7,9, to je pravda. Ale máme také v některé eh, odlehlé regiony. A tato, v těchto územích je eh, nezaměstnanost stále vysoká. Madeira, Azory, Guinea. Tam jsou velmi vážné problémy. Čili budete brát vážně naši žádost věnovat obzvláštní pozornost těmto odlehlým regionům, dále mobilita pro mladé zemědělce. Na Madejře třeba jsou s cestou Eh, na pevninu do Portugalské spojené obrovské náklady. To je 500 eh, eur na letenku. Takže by bude možná nějaká pozitivní diskriminace, jako je tomu třeba při výzkumu, eh, při financování výzkumu. Máme 4 miliony pro nej, nejvzdálenější, nejodlehlejší regiony, 10 regionálních univerzit. Když to rozdělíte, tak zůstává na každý region v podstatě velmi málo. Zajistíte také, že školení učitelů nebude jen u technologických eh, z předmětů, protože přece všechno nevyřeší technologie, musíme učit celostně. Děkuji a tak prosím. Děkuji, pan komisař. Rozvoj venkova. Rozvoj venkova a rozvoj těch vzdálenějších oblastí je jednou z mých hlavních priorit v oblasti vzdělávání, protože z části jde o to, že je tam strukturální zaostalost, e, ty vzdělávací kulturní instituce ve vzdálenějších venkovských oblastech jsou z hlediska infrastruktury hůře vybaveny my bychom byli tedy rádi, pokud bychom mohli skombinovat regionální politiku, fondu soudržnost, fond soudržnosti, program pro rozvoj venkova právě s e, politikou vzdělávání a pomoci těmto regionům e, různými technologickými, různou technologickou digitální výbavou, ale zároveň bychom rádi zvýšili popularitu a atraktivitu těchto oblastí pro mladé lidi, pro občany. To znamená, že vyjednáváme vyjednáváme o tom, že by tady byla že by tu byly tedy politické komplexní nástroje, které tedy budou kombinovat nástroje rozvoje, politik, politiku eh, rozvoje venkova a vzdělávací politiku, tak abychom do budoucna zajistili jejich lepší koordinaci fungování, abychom byli schopni udržet obyvatele v těchto oblastech i ty vzdělané obyvatele. Pokud jde o další vzdělávání pedagogů, ano, ale budeme se soustředit na technické záležitosti, protože metody jsou do značné míry zakotveny v daném kulturním prostředí. Konkrétně v Portugalsku je to tak, že já jsem tam hovořil s finskou ženou, která mi řekla, že má dvě děti a že může tady porovnat finský a portugalský systém vzdělávání ne z hlediska strukturálního, ale čistě z hlediska přístupu čistě z hlediska vztahu mezi rodiči a učiteli a musela konstatovat, že ty rozdíly jsou obrovské. To znamená, že musíme být velmi citliví na tyto rozdíly, ale možná, že je to tedy nějaký společný jmenovatel, pokud jde o metody výuky. Určitě můžeme tedy využít těch případů osvědčené eh, praxe, osvědčené postupy při budoucím vzdělávání učitelů. Ano, děkuji. Děkuji, pane komisaři, za velmi dobrou podrobnou diskuzi, které, kterou jsme vedli během uplynulých takřka 90 minut. Dovolte mi, abych k tomu doplnila eh, jednu věc za sebe. Vy jste neustále zdůrazňoval, že všechny stránky, webové stránky o programu Erasmus jsou k dispozici ve všech jazycích. Je to pěkné, pokud by to tak bylo. Já doufám, že eh, to nebude u dalšího programu zase trvat pět let, než se přeloží ty webové stránky do všech jazyků. Moje praktikantka si dala tu práci a zjistila, jak je to s těmi programovými oblastmi, které jsou důležité pro nás jako pro výbor. A musela eh, narážela tedy na eh, stránky, kde byly přeloženy pouze nadpisy, ale ty žádosti, které se zatím skrývaly, už byly zase jenom v angličtině. A já musím říci, že to je věc, která mě velmi leží na srdci, protože naše programy v tomto eh, výboru jsou programy určené pro lidi, pro občany. A lidé zkrátka musí být schopni ty žádosti podávat. To znamená, že ty žádosti musí být jednoduché, ale především musí být k dispozici v dotyčných jazycích. V těch jazycích, kteří, které jsou úředními jazyky Evropské unie protože nemohu požadovat po malém sportovním svazu, aby u žádosti v oblasti sportu vyplňoval žádost v angličtině. A zároveň jde třeba jenom o tisí, pár tisíc euro. U programu Horizon, kde jde o velké částky, je to možná jiné. U výzkumných institutů možná můžu požadovat eh, to, aby byly schopny eh, splňovat žádosti v angličtině, ale nemůžu to chtít po malých kulturních spolcích nebo sportovní, eh, eh, sportovních svazích. My chceme, aby se těchto programů mohli účastnit občané, abychom díky tomu prosazovali evropské hodnoty a myšlenky a následně zjišťujeme, že ty příslušné informace jsou k dispozici pouze v angličtině, že jsou tedy přeloženy pouze nadpisy. Rádi vám to poskytneme, protože jsme z toho udělali takovou malou prezentaci. Schrnuli jsme ty informace, kde jsou tedy uh, informace pouze z angli- uh, v angličtině, kde jsou ty formuláře v angličtině a já vás tedy prosím, abyste se postaral o to, aby právě právě ty programy, které jsou určeny pro samotné občany, pro lidi, pro mládež, pro kulturní eh, spolky, aby tedy byly prioritně přeloženy do všech úředních jazyků Evropské unie, tak aby to bylo pro lidi přístupné, dobře dosažitelné, protože jinak si můžeme ušetřit jakoukoliv další diskuzi o těch programech, pokud lidi samotní nebudou schopni v posledku se těch programů účastnit, protože nebudou schopni vyplnit ty žádosti. Ty programy musí být jednodušší, přístupnější a myslím si, že to by mělo být jednou z našich hlavních priorit. A ne, myslím si, že příště už to prostě nesmí trvat pět let, než to bude k dispozici ve všech jazycích. Takže vás prosím, abyste si to vzal k srdci a abyste se postaral o to, že to tak skutečně bude, že tady to bude ve, přeloženo do všech 24 eh, úředních jazyků EU. Myslím si, že to je nezbytné, žádoucí my samozřejmě chceme, aby všichni lidé do budoucna hovořili třemi jazyky, ale zatím ta situace tak dobrá není. To znamená, že stále ještě je potřeba, aby ty programy byly uh, přeloženy do všech jazyků. A my vás tady o to prosíme a budeme vám eh, v této věci nápomocní. Budeme vám tedy dobře dávat na vědomí, pokud něco nebude fungovat. Já si myslím, že v příštích týdnech a měsících budeme nepochybně ještě častěji diskutovat o různých programech. Zítra budeme mít rozpravu o programu Kreativní Evropa a o programu Erasmus. Určitě eh, povedeme i celou řadu jednání se členskými státy budeme velmi tvrdě bojovat za finanční prostředky pro jednotlivé programy. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že právě tyto programy za to stojí. Určitě si zaslouží, aby na ně byly vynaloženy evropské prostředky a aby jich bylo vynaloženo ještě více. Já si myslím, že náš požadavek týkající se toho, že by program Erasmus Plus byl stroj, eh, že by měl být strojnásoben, tak eh, tento požadavek jen tak rychle nevzdáme. Já si myslím, že je potřeba si formulovat ambiciozní, ctižádostivé cíle a Eh, pokud bychom to z, eh, Evrop, ze členských států dostali, tak by ani komise nepochybně neměla nic proti tomu, kdybychom měli na eh, program Erasmus více prostředků. Podobné je to s programem Kreativní Evropa. Takže Další jednání budou v budoucnu následovat. V tuto chvíli vám děkuji za to, že jste dnes mezi nás přišel. Děkuji vám také za iniciativu týkající se rozvoje evropského vzdělávacího prostoru, protože si myslím, že to za to stojí a doufám, že se nám podaří o tom přesvědčit členské státy, aby okamžitě neargumentovali subsidiaritou, aby na nás nepokřikovali, že musíme dát od vzdělávání ruce pryč. Já si myslím, že bude ku prospěchu celé Evropy, pokud se budeme snažit i na tom tomto poli spolupracovat intenzivněji a lépe. A pokud si tady budeme stanovovat ctižádostivé ambiciozní cíle, které následně budeme společně prosazovat. To znamená, že já vám děkuji za tuto iniciativu, která je podle mého názoru eh, naprosto zásadní. Pouze tedy členské státy musí se postarat o to, aby kromě hezkých slov jsme od nich viděli i nějaké konkrétní kroky. Eh, takže dobře a eh, těšíme se příště. So, then kommen wir... Takže teď se dostaneme k poslednímu bodu pořadu jednání dnešního dne. A to je projednání návrhu stanoviska na téma minimální standardy pro menšiny v EU. To je stanovisko pro výbor LIBE, což je zpráva z vlastní iniciativy na téma minimální standardy pro menšiny v EU. Kdysi jsme se snažili o to, abychom se podíleli podle článku 4 a 54, to se nám bohužel nepodařilo. Výbor Libe se přesto zavázal, že s námi bude úzce spolupracovat a já doufám, že to také skutečně dodrží. Naše zpravodajka je paní Andrea Bočkor a té teď také hned dám slovo. Lhuta pro pozměňovací návrhy, to už říkám předem, 22.6. v 10 hodin. Hlasovat se v našem výboru bude 24. září. Paní Bočkor, máte prosím slovo, abyste představila svou, svou zprávu, prosím pět minut maximálně. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že se podařilo, že můžeme přispět formou stanoviska k této zprávě. Pro náš výbor je to samozřejmě důležité, že se věnujeme otázce jazykové rozmanitosti. V souvislosti se zprávou výboru Libe je důležité zdůraznit, že spolupracujeme se spravodajem jejich výboru, věnujeme se hlavně těm tradičním menšinám, novým menšinám, tedy migrantům se v tuto chvíli tak nevěnujeme, protože tradiční menšiny v Evropě představují dnes 50 milionů obyvatel dnešní Evropské unie, ale nevěnuje se jim dost pozornosti. Jak si kolegové možná vzpomenou, byla tady zpráva kolegy Alfonziho v roce 2013 a dřív 2003 zpráva Ebner, tedy můžeme říct, že je víc než na čase přijít opět s takovou zprávou, kde se naprosto cíleně poukáže, region, poukáže na regionální menšiny a jejich jazyková práva. Bohužel nemohli jsme zahrnout všechno, máme určité objemové omezení, tak říkajíc. Proto bychom rádi později v pozměňovacích návrzích ještě přišli s novými body. Co je pro mě důležité? Za prvé, v legislativě na evropské eh, úrovni není definice, jednotná definice toho, co jsou národní menšiny v tradičním smyslu slova. Pro mnohé to není vůbec problém a říkají, že je to výhodné z toho důvodu, že se to dá interpretovat různě, každý to může interpretovat jak chce, ale myslím, že bychom přece jenom měli mít definici určité uh, pojmové definice, pokud chceme dojít k jakému si sjednocení na evropské úrovni a hlavně v judikatuře a legislativě. To, co zmínil pan komisař pod pojmem eh, minorities, tedy na evropské úrovni, bychom měli přispět k ochraně, k ochraně národnostních menšin. Co se mě týká, tak já jsem vycházela z definice Rady Evropy. V bodě 2 si můžete přesně přečíst, jak se to interpretuje, koho, na koho se ta definice vztahuje. Pro nás je důležité, že tady nezavádíme nic nového, nic nevynalézáme. Rada Evropy definovala jasně tu definici, jsou tady jasné dokumenty, rámcová úmluva o menšinách nebo Evropská charta regionálních menšinových jazyků. To je báze, z níž vycházíme. To by se prostě mělo zahrnout do evropského právního systému a členské státy by tak ty standardy prostě měly zavést. To je to, co už Rada Evropy formulovala, jak již jsem řekla. Proto tady třeba se hovoří o tom, že členské státy, které to neučinily, by měly ten dokument ratifikovat a implementovat. Za druhé, je důležité, aby kodaňská kritéria se vztahovala na, i na členské státy, které ještě nepřistoupily. A tady je důležité, aby byla chráněna práva menšin. Ale co se týká starších členských států, tak eh, tady neexistuje monitoring v tomto smyslu slova a proto by bylo důležité mít jistý kontrolní mechanismus, a možná eh, by měl být jmenován zpravodaj či zpravodajka. A tato osoba by měla každoročně zapisovat zprávy o tom, jak se ty standardy vedoucí k ochraně menšina jejich jazyků implementují. To by opravdu přispělo k monitoringu situace. Navíc ještě vzdělávání, využívání médií, to jsou taková práva, která jsou v mém stanovisku zahrnutá. Není to nic eh, uzavřeného a my v budoucnosti chceme hovořit i o geoblockingu, jak eh, by bylo možné zajistit, aby eh, všichni mohli eh, poslouchat třeba sportovní přenosy ve svých jazycích. Je důležité pro veřejnou zprávu mít kritéria, kde, tam, kde menšiny žijí v, jiné, v jistém bloku, měly by mít možnost veřejného označování ve svém jazyce. A já jsem samozřejmě otevřená všem připomínkám z našich kolegů, jak zlepšit tuto zprávu. Děkuji. Děkuji. Teď poprosím stínové zpravodaje. Liliana Rodriguez jako první. Dvě, maximálně tři minuty, prosím. Děkuji vám. Ano, Evropská unie tady vlastně nemá žádnou kompetenci. Máme charto základních práv, tam jsou ta menšinová práva zmíněna, proto se můžeme věnovat na unijní úrovni jenom několika málo otázkám a to bychom samozřejmě činit měli. Především, co se týká menšin které žijí na evropském kontinentě. Měli bychom se požádat, postarat o to, aby integrace těchto lidí do našich společností byla podporována víc. Proto je důležité, je rozhodující, a to by v tom textu mělo být, aby členské státy respektovala, respektovaly všechna práva těchto lidí a podporovali je práva v oblasti ekonomiky, kultury, jazyka a tak dále. Je třeba podporovat kulturu těchto menšin, je třeba provádět osvětu o popula- u populace, aby se dostalo do povědomí, jaké bohatství přináší taková menšina pro celou společnost. Právo na vzdělávání, no to je zcela zásadní pro socializaci a další rozvoj a myslím, že tato zpráva poskytuje možnost věnovat se i takovým aspektům, které jsou rozhodující v oblasti vzdělání. Krom toho je samozřejmě povinné a důležité se těmto věcem věnovat. Je třeba udělat spoustu věcí na lokální a regionální úrovni, protože obce, komuny jsou těmto lidem z menšin blíž a proto je důležité, aby tyto orgány měly finanční podporu a vybavení na to, abychom mohli dosáhnout svých cílů. A pak je důležitá, zásadně důležitá rovnováha. O to musíme usilovat a musíme zaručit, eh, že nebudeme chtít nikoho asimilovat, protože to potom vede k vymírání těchto kulturních specifik a vede to k vymírání kulturního bohatství těchto menšin. Myslím, že bez ohledu na to, jakou politiku realizujeme, a tady samozřejmě myslím také na vzdělávání, rovné postavení a tak dále, je třeba přihlížet i k tomuto menšinovému aspektu. Jedná se tady o stanovisko a proto si myslím, že bychom měli odkázat především na kulturu a na jazyky a myslím, že jsem ty tři minuty dodržela. Ano, děkuji. Jerry Hart, prosím. Thank you, chair. Děkuji. Mohu to říci stručně. Chci poděkovat za toto skvělé doporučení, tato doporučení eh, k zprávě Líbe a k tomu výročnímu eh, monitorování. To je velmi, velice důležité, protože se stává, že ti z nás, kdo se zabývají otázkami menšin, to sice dají na pořad jednání, ale kdybychom měli výroční zprávu, mohli bychom neustále monitorovat, co se děje. To je pro mě nesmírně důležité, protože zastupuji Wales, Wales je bilingvální, 20% lidí hovoří walesky. A viděli jsme, jak důležitá je právní ochrana. Není to zdaleka kompletní, ale nicméně je to přesto vnímáno jako dobrý model. Takovou situaci jsme viděli i s jinými, s jinými zeměmi, u jiných zemí. Takže bychom měli podle mě rozlišovat mezi řečníky neoficiálních jazyků, jako je třeba velština, a národními menšinami. Takže to je trošku jiná situace. Také chci upozornit na eh, tu digitální propast. A na důležitost zapojení menšin do Erasmu+. Další věci, které budeme případně probírat zítra. Vítám odkaz na média, která mají samozřejmě obrovský význam, který nemůžeme pomíjet že přiložím pozměňovací návrhy, ale celkově si myslím, že je to stanovisko velice kvalitní. Vielen herzlichen Dank. Ano, děkuji. A tím se dostáváme tedy k další k dalším uh, řečníkům Jolly Ward na maximálně dvě minuty. Já jsem se chtěl zeptat na znakový jazyk, znakovou řeč. Uh, je důležité, aby si lidé uvědomili, že ne všichni uh, mohou komunikovat jaksi hlasivkami a znaková řeč by měla být uznána jako jazyk. Měli bychom věnovat více pozornosti tomu, abychom pozbuzovali lidi, aby se tuto řeč učili. Když například malé děti mají lekce dostatečně včas, tak pak se je to baví používat znakový řeč, protože to je takové fyzické, je to vlastně legrace. I já sama právě patří mezi tyto lidi a vzpomínám si, že to bylo opravdu zábavné. A když pak, pak můžeme pracovat s lidmi, kteří nemohou komunikovat řečí e, eh, vokálně, takže je důležité na tuto věc um, poukazovat. Protože to jde konec konců o jejich jazyk. Takže nevím, jestli jste to vzali v potaz, nebo je to v rozsahu působnosti té zprávy, ale myslím, že to důležitá věc. Děkuji, Silvia Kosta, prosím. Zase maximálně dvě minuty. Ano, já si myslím, že toto je velmi důležité a zajímavé téma. Děkuji paní kolegyni za zprávu. Musíme si položit otázku, kolik takových jazykových menšin v Evropě vůbec je. 350, e, to je skutečně hodně. Velký podíl evropského obyvatelstva. A paní zpravodajka říká naprosto správně, že eh, Lisabonská smlouva to téma jazyků a kultury zmiňuje, ale je tu tedy nebezpečí, že eh, v článku 7 se tedy, nebo na základě článku 7 dojde k porušení těchto práv. Pokud jde o cíle Evropské unie, tak na tom bychom měli ještě dále pracovat. My tady máme právní základ, tak abychom mohli konkrétně něco přijmout a udělat, abychom tady mohli posílit jazykovou rozmanitost, ale myslím si, že kromě toho potřebujeme závazek členských států, které podepsali umluvu Rady Evropy. Je potřeba, aby se tedy do toho konkrétně pustili a přijali konkrétní opatření v zájmu občanů. Eh, v roce 2013 byly zamítnuty dvě občanské iniciativy na tomto poli, ale některé žádosti, které se objevily a které zmínila paní kolegyně Moskor, eh, jsou velmi důležité. Eh, vzpomeňme například na Evropský strukturální fond. Zároveň musíme mít na paměti, že to není přímo kompetence Evropské unie, ale že členské státy musí dodržovat pravidla vyplývající se smlouvy o fungování EU a také smluv, e e, smluv Rady Evropy. Já si myslím, že Evropská unie tady musí jít ještě dále a musí podpořit členské státy v tom, aby zachovali tato práva a to i v, rám, v rámci příslušných programů. Myslím si, že ten přístup je tedy zvolen velmi dobře. Děkuji, děkuji, dívám se teď do sálu a ptám se komise, jestli by se k tomu chtěla vyjádřit vyjádřit? Ještě paní Bild, takže prosím. Nyní tedy eh, k výuce v regionálních jazycích. Ráda bych poukázala na to, že některé členské státy se na to soustředí, například Francie, eh, kde je tady mnoho jazyků jak na pevnině, tak také v zámořských oblastech. A Určitě si umíte představit, jak komplexní je ta situace. Vede to k tomu, že některé eh, jazyky nejsou dostatečně eh, podporovány, některé už ani nejsou používány. Ne všechny členské státy tedy eh, ratifikovaly umluvu o regionálních a menšinových jazycích, například Itálie. Proto je důležité, aby tedy členský stát rozhodl o tom, jakým jazykem se bude hovořit. ona ta Evropská unie nezodpovídá za všechny otázky souvisejícími s eh, menšinovými jazyky. Je paní Boskor ještě jednou. Děkuji. Děkuji vám za veškerou podporu a za všechny komentáře, které tu zazněly. V podstatě mohu říci, že jsem dokončila svoji práci Členské státy eh, mohou určit, které jazyky budou na jejich území oficiálně používány, ale nemohou to nějak oktrojovat. Myslím si, že existuje taková zlatá střední cesta. Pokud Bohužel eh, řečnice nehovoří do mikrofonu, stěžují si tlumočníci. Dobře. Musíme tedy ho rozlišovat podle velikosti dotyčné skupiny. Jestli, musíme rozlišovat, jestli je to regionální menšina nebo ne. A o tom tedy rozhodují členské státy. To rádi uznáváme. Ale rádi bychom tedy formulovali nějaké návrhy, díky nimž tedy můžeme vytvořit rovnováhu mezi malými a velkými eh, jazyky. Bylo řečeno, že žádné společenství nesmí být izolováno, že musí být nějakým způsobem uznáno. A myslím si, že tady musí platit podobné podmínky. To znamená, že mluvčí kteréhokoliv jazyka by měl mít možnost si zachovat svůj vlastní jazyk. Důležitou roli v této oblasti budou sehrávat obce. Ono eh, je skutečně celá řada dobrých příkladů jsou totiž mnohé oblasti, kde žije mnoho jazykových společenství, eh, například v Tyrolsku. A pokud tomu tak je, tak musíme těm lidem umožnit soužití v jejich každodenním životě, na ulici a tak dále. Musíme jim umožnit, aby tedy svůj jazyk v každodenním životě používali. Ale to je možno upravit na regionální úrovni, nemusí se to nutně upravovat na eh, úrovni členského státu. Pokud jde o tu znakovou řeč, tak je pravda, že musíme formulovat, jasně kodifikovat její statut. Myslím si, že bychom měli zvýšit i povědomí o znakovém jazyce. Otázka zní, jestli ten aspekt by měl být zmiňován právě v tomto dokumentu, jestli bychom ho měli zmiňovat v této zprávě nebo ne. My si musíme uvědomit, že ani znaková řeč není jednotná a pokud budeme vycházet z této skutečnosti, že to není jednotné, tak to mohu do té zprávy zahrnout, protože eh, členské státy zkrátka musí dbát na to, aby byly podporovány eh, jejich konkrétní znakové jazyky a aby díky tomu tedy byly podporováni i jejich uživatele. To znamená, že já se tomu návrhu budu dále věnovat. Ráda bych ale doplnila ještě jednu věc. My si musíme uvědomit, že Evropská unie vychází z principu subsidiarity, že se snaží na jeho základě fungovat. To znamená, že všechny naše nové mechanismy musíme kontrolovat z hlediska eh, principu subsidiarity. Nechcíme si uzurpovat žádné další kompetence, ale existují extrémní případy, kdy bohužel členské státy sami nechrání svoje vlastní menšiny. Já tady nechci jmenovat žádné konkrétní příklady, abych nikoho neurazila. Ale musíme si uvědomit, že některé případy se dostaly až do, eh, k Evropskému soudnímu dvoru ve Štrasburku. A u tohoto Evropského soudního dvoru, dvora se zjistilo, že členské státy nedostály svým povinnostem. To znamená, že z toho musíme udělat automatický mechanismus. Ano, děkuji vám, já ještě poukážu na eh, lhutu pře pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ta vyprší 22. června v 10 hodin. Já přeji jak paní zpravodajce, tak stínovým zpravodajům hodně štěstí při jejich vzájemné spolupráci. Eh, hlasovat budeme v září a to je v podstatě všechno. Já vám všem přeji hezký večer a uvidíme se zítra ráno v 9 hodin. V 9 hodin začneme hlasováním. A do té doby vám vás zdravím eh, a zdravím tlumočníky a jak jsem slíbila, končíme dříve.